zprávě pana eh, Berlinguera a Klejse. Budeme hlasovat nyní, eh, hlas, hlasujeme eh, jmenovitě, zahajuji hlasování. Se cierra votación. Uzavírám hlasování. El informe queda aprobado. Je schválena tato zpráva. Další zpráva Gonč, program práva a občanství 2014-20. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. Informe queda aprobado. Schváleno. Teď tedy autonomní obchodní preference, zpráva Juliu Winkler. Zahajuji hlasování. votación. Končím hlasování. Schváleno. Dále doporučení Fraga z dohoda EU Maroko. Zahajuji hlasování. Se cierra votación. Konec hlasování. Zpráva přijata. Dále doporučení Steinruck, úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Zpráva Matěj Ujo. Nedovolená výroba střelných zbraní a jejich součástí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Překontrolujeme. Eh, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Doporučení Helmut Scholz, dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Doporučení Moreira, dovoz hovězího masa s hormony a tak dále. Kdo je pro? Proti? Opakuji hlasování. Kdo je pro? Dovoz hovězího masa. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Doporučení Louis Cotigny, Dohoda EU pobřeží slovo o partnerství kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Zpráva Adrover. Dovoz některých produktů rybolovu a tak dále. Jde o Kanárské ostrovy. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Naranjo Escobar uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jmenovité. Zahajuji hlasování. Se cierra votación. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Nejnsky, uvolnění prostředků z Evropského fondu, žádost EGF 2013-03, tentokrát zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Kozlovský, opět Fond pro přizpůsobení se globalizaci 2012-011, eh, tentokrát Dánsko, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Jegle. Jednání o dohodě o strategickém partnerství s Kanadou. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Swinburne. Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Zpráva Blair. Kosmická průmyslová politika. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Zpráva del Castillo Vera. Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zpráva do Jalavard. Stanovisko hodnotící zprávě o združení Berec. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Z e, doporučení Rodust. Rybářská politika. Pozměňovací návrh 1, první část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Tím pádem jsme schválili stanovisko rady. Eh, zpráva Stevenson, eh, společná organizace trhů s produkty rybolovou akvakultury. Eh, nejsou pozměňovací návrhy.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 Tím pádem odpadají ty další návrhy a hlasujeme o čísle 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Tím pádem odpadá následující návrh a teď budeme hlasovat o návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní hlasování o legislativním... A ne, pardon, pan Arzenis chce slovo. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Na základě článku 57 odstavec 2 bych rád požádal, aby závěrečné eh, hlasování legislativním usnesení bylo odloženo a aby toto téma bylo eh, vráceno výboru, co se týče zahájení jednání o podpoření této dohody. Děkuji. Takže budeme hlasovat podle návrhu pana Arzenise. Kdo je pro? Ještě paní Frága. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, jménem své frakce bych ráda požádala, aby se hlasovalo o eh, návrhu legislativního usnesení už teď. Tento parlament podepsal většinou politických frakcí kompromis a tento kompromis je také náležitě podporován. Nemyslím si, že závěrečné hlasování musíme odkládat na později. Včera pan zpravodaj tento kompromis bojkotoval a dnes prohrál. A já chci požádat, aby se o kompromisu hlasovalo teď a tedy i o návrhu usnesení v kompromisním snění, tak jak je teď. Eh, každopádně, paní Frago, podle jednacího řádu to, co navrhl pan Arzenis, musí být předloženo k hlasování pokud ch pod chceme podpořit jeho doporučení, tak můžeme hlasovat proti nebo pro jeho návrh. Takže teď hlasujeme o návrhu pana Arzenise, prosím. V tom smyslu, že kdo souhlasí s přesunem závěrečného hlasování, eh, hlasuje pro. Kdo je tedy pro? Proti? Zdržel se? Návrh pana Arzenisa zamítnut. Můžeme i ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Se cierra votación. Konec hlasování. Takže návrh pana Arzeny se skutečně zamítnut. Tím pádem budeme hlasovat o legislativním usnesení. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Se la Končím hlasování. Schváleno. Eh, takže legislativní usnesení. Teď se dostáváme k zprávě Gardiny mechanismus civilní ochrany a budeme hlasovat o bloku číslo jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato blok číslo 2 odpadá. A nyní budeme hlasovat o návrhu komise pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Máme dva pozměňovací návrhy, nejprve 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. A Hlasujeme o 108. pro, proti, zdrželi se, přijato rovněž. Nyní budeme hlasovat o celkovém legislativním usnesení, jmenovité hlasování, které zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Teď zpráva Sanchez do smlouvy o úvěru na bydlení. Návrh 118, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu komise. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Nyní legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahají jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Murphy dovozy rýže pocházející z Bangladéše. Eh, eh, hlasování blok 1 eh, až 12 unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, kdo je proti? Ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování, elektronicky ověřujeme. Končím hlasování. E, čili pozměňovací návrh 13 byl přijat. Nyní hlasujeme o návrhu komise. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A nyní o legislativním usnesení. Ano, prosím. Pan Murphy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na základě eh, článku 57 druhý odstavec jednacího pořadu bych prosil, abychom o tom nehlasovali o usnesení, ale aby se to vrátilo naopak do výboru. A na základě mandatu v plenárce se potom zahájí eh, trialog eh, s komisí a radou, aby bylo možné dospět ke dohodě v prvním čtení. Budeme hlasovat o návrhu pana Murphy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přistupujeme nyní k další zprávě. Je to zpráva Grote. Harmonogram eh, draže povolenek na emise skleníkových plynů. A přejdeme rovně, rovnou k usnesení legislativnímu k zahaju hlasování. A končím hlasování. Přijato. A teď Ehm, na žádost paní Harsy eh, budeme hlasovat o eh, sběrovém papíru, kdy přestává být odpadem. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 10. Eh, pro kdo je pro? Proti? Takže opakuji, že nyní hlasujeme o Eh, návrhu usnesení stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu článku 6, odstavec 1 a tak dále a tak dále. Tak o tom teď hlasujeme. Ano, ano, prosím. Paní McGuinness, paní McGuinness. Ah, at last. Mr. President, I... Konečně. Eh, pane předsedo, já bych vám chtěla pomoci, protože je to na poslední stránce našeho hlasovacího seznamu. Já nevím, jestli je to všem úplně jasné, já jsem se vám jenom snažila tímhle pomoci. Jakákoliv pomoc je vítaná, paní Magenes, v těchto těžkých dobách. Takže všichni teď už vědí, o čem hlasujeme vynikající. Kdo je pro první, eh, eh, eh, desítku pro, proti, zdrž, pro, drželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále poznávací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to těsné, ale zamítnuto. Pozměňovací návrh dvě. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. si návrh čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, tak to tedy ověříme. Ověřujeme pozměvací návrh 4 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Pozměvací návrh 8. Zahajuji hlas. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Pozměvací návrh 8. Kdo je pro? Sedm. E, pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 8. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji, ne, kdo je pro? Pardon, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování o devítce. Končím hlasování. Přijato. Tentokrát přijato. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Jmenovitě a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pan Sala Franka. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěl přerušovat hlasování, ale už několikrát jsem žádal o slovo, abych poukázal na to, že při hlasování o zprávě Ferger jsem, nemohl, jsem hlasoval pro, ale neměl jsem v pořádku hlasovací zařízení. Nyní přerušujeme hlasování na slavnostní zasedání. Jinými slovy, dorazil náš host, prezident Mali, a budeme pokračovat v hlasování ve 12.30. Děkuji vám. Vážený pane prezidente, dámy a pánové, milí kolegové, je nám velkou ctí přivítat zde pana prezidenta Keitu na půdě Evropského parlamentu. Mali jako země je pro nás zemí velice důležitou. Všichni jsme sledovali události poslední doby s velkou pozorností. Události,